members present. Um, ten summit v New Yorku byl, eh, eh, tam byla velmi um, veliká delegace z EU, Rady komise. Birgit Sipl má slovo jako první. Děkuji. Děkuji za stručný přehled. Je skutečně důležité hovořit o eh, integraci, usídlování uprchlíků, jak posílit ta opatření. Eh, kromě odpovědnosti eh, chudší zemí v regionu, tak Evropská unie nese humanitární odpovědnost aby členské státy nakonec zvýšily ta čísla. Nebudu zacházet do detailu, protože, um, protože my plně podporujeme myšlenku mm, integrace usídlování, ale není to tak snadné, jak ukazuje eh, mnoho návrhů a často hysterických debat, které probíhají. Takže mm, podle eh, skutečnosti naše společnosti mohou udělat víc, ale já se chci zeptat vás z vaší zkušenosti, zda nám můžete dát radu, jak zlepšit eh, to poselství, že je nutné udělat víc na ochranu těch nejzranitelnějších, ale také šířit to poselství abychom vyvážili všechny ty negativní eh, signály, které se, rozši- které se šíří. Děkuji, Carlos. Mm. Děkuji. I já jsem rád, že se mohu podělit o, mm, s vámi o své zkušenosti. Um, Evropská unie a řada členských zemí nebyla schopna čelit přílivu uprchlíků. Na jedné straně ne, jsme nebyli schopni řešit unitární krizi ve Středomoří a nebyli jsme schopni vyřešit příčiny. Doufám, že uh, doufáme, doufám, že s tím teď začínáme. Pokud jsem pochopil z vašeho prohlášení, tak eh, vy věříte, že přesídlování je jedna z nej bezpečnějších cest, jak akceptovat eh, uprchlíky. Vy jste řekl nedávno, že Evropa by měla přijmout e, e, něco přes e, tisíc uprchlíků v dobu příštích pěti let. Myslíte, že to je konzervativní odhad? Děkuji, Malenbjörk. Bjork. Děkuji, děkuji panu Mil- Milibendovi, že mezi nás přišel, děkuji eh, taky za vaše práci v této oblasti. My um, děláme evropskou politiku a musíme uh, s, uh, naslouchat vám a dalším aktérům, jako jste vy. Takže vám velice děkuji, že jste uh, mezi nás přišel, abyste se podělil o své názory je důležité, že organizované programy integrace a sídlování ehm, neukončí příchod azylantů, ale je to cesta, jak dosáhnout pozitivní zkušenosti s převzetím větší odpovědnosti za globální prchlickou situaci a také je mm, to způsob, jak ehm, pozitivním rámci poskytovat ochranu lidem, kteří to potřebují. Takže to otevírá dveře nám, kteří chceme tedy um, um jiný rámec pomoci těm, kteří to potřebují. Budeme mít možnost uh, o tom ještě mluvit s komisí o konkrétních uh, podrobnostech tohoto návrhu, ale byste zmínil integrační proces, který je nutný, kterém je třeba tady mluvit přesídlování, nabízí možnosti, plánování integrace, které potřebujeme, že ta také se můžeme eh, něco dozvědět o spontánních příchodech. Je možnost se poučit a je možnost být jaksi eh, na evropské úrovni eh, více v, v sehrát lépe vedoucí úlohu. Dále eh, možná by mě zajímalo něco o organizaci eh, těch mm, přijímání těch případů přesídlení v eh, UNHCR v USA. Děkuji. děkuji, pane předsedo. Pane Miliban, já vám chci poděkovat za velice jasný projev, za poskytnutí informací ve správnou chvíli, protože byly popsány spousty stránek z hodiny eh, práce zde v parlamentu, v komisi. A velké problémy jsme měli v radě, abych při snaze implementovat eh, to, na čem jsme pracovali v posledních 20 měsících. Vy jste zmínil jednu důležitou věc, potřebujeme bezpečné cesty pro ty, kteří utíkají před extrémní situací, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Tam je klíč mm, dobré ochrany a azylu. Máme hotspoty pro mm, mladistvé bez doprovodu, kteří prošli traumatickou zkušeností. A pokud jim můžeme ušetřit Mm, bolest, kterou procházejí, zabránit tomu, aby ehm, se mm, vlastně byly vyplavováni na našich pobřežích. Ehm, bylo řečeno, že když se zpracovávají žádosti o azyl, tak, se, tak jsou velk, tam objevují velké překážky. Byste řekl, že bychom měli pracovat v zemích původu. Možná byste mohl říci něco více o humanitárních vízech, vydávaných konzuláty. Jaký by byl nejefektivnější způsob, jak zřídit systém, který by fungoval? Děkuji vám. Sara Post jako další. Děkuji. Mě by zajímalo, jak konkrétně působíte v Libanonu a další věc se týká války na Balkáně, která byla v minulosti, která měla velký dopad na Romy. Romové byli usidlováni v Itálii, v Německu, nyní se, jsou vraceni zpátky po 20 letech v těchto zemích. Mnoho z nich jsou bez státních státní příslušnosti, takže co děláte? v této věci tady jsou děti, které se narodí v Německu, které neumí jiný jazyk než Němčinu a jsou nuceni se vrátit zpátky. V Itálii jsou děti, kteří vyrostly, které vyrostly a nemají státní příslušnost, takže nemají možnost získat pas nebo chodit do školy. Děláte něco v této věci? To, dlouho, to jsou dlouhé procesy. Cecil Kienge. Já mám dvě otázky k tomuto tématu. My jsme se pokoušeli, eh, pokusili přijít s evropskými programy pro relokaci a přesídlení do posud, ale nepřinesly žádné výsledky. Eh, mm, jak eh, bylo řečeno, tak eh, v nedávné době došlo k nárůstu počtu příchozích do Itálie. Takže počty příchozích jsou vyšší, než se předvídalo. Počty mladistvých bez doprovodu také vzrostly exponenciálně. Často, když mluvíme o těchto programech, přesídlování a relokace, tak není věnována dostatečná pozornost mladistvím bez doprovodu. Jaké garance dává hostitelská země? na ochranu těchto dětí a jak vlastně zapadají do těchto programů. Jaký je váš příspěvek? Jediný humanitární koridor, který byl zorganizovan, vlastně organizuje italská občanská společnost a dvě lokální komunity. Je to tedy humanitární koridor, který byl ve zprávě z vlastní iniciativy, která byla přijata zde v Evropském parlamentu, abychom eh, jednali o humanitárních vízech. Jak tedy toto zapadá do těch programů, aby ostatní země se řídily těmi pilotními projekty, o kterých mluvím? Zpráva paní Kinge zmínila mm, přesídlení. Paní Weinberg na závěr, prosím. Děkuji. Děkuji Davidovi. reset, eh, eh, přesídlování je něco, co považujeme za důležité, ale nemělo by se to někomu vnucovat, mělo by se to členským státu doporučit, aby přijal uprchlíky. A my doporučujeme. My vidíme, že polovina členských zemí to nedělá. Možná bychom mohli vydat doporučení, ale nenutit. Já jsem ráda, že Švédsko um, přijímá svoji odpovědnost vy jste řekl, že je e, tedy e, špatné, že e, mm, Británie opouští EU, ale já musím říci, že já si přeju Swexit a že doufám, že to bude konec této nadnárodní struktury. Vy jste zmínil také mm, země Evropského zálivu, které by tady mohly být zahrnuty Mm, to jsou eh, jedny z nejbohatších zemí se ta žádné uprchlíky nepřijmejí. Co s tím? Někdo další chce slovo? Děkuji. Já mám tuto otázku. Jak se vy díváte na tu dohodu mezi Evropskou unii a Tureckem? Nebo handl, jak bych to nazvala? Vzhledem k tomu, že lidé jsou deportováni, aniž by vlastně měli vůbec možnost požádat o azyl v některé evropské zemi. A teď, když tedy máme seznam těch zemí, ve kterých jsou vynakládány prostředky v souvislosti s rozvojovou pomocí po eh, setkání v, La, Valetě. Jak tedy se díváte na tuto situaci? Například Etiopie je jednou ze eh, zemí, kam tyto prostředky eh, proudí a já bych ráda věděla, jestli vyhodnotíte situaci tak, že rozvojová pomoc skutečně předchází vzniku migračních toků. Takže v duchu demokracie děkuji kolegům a dám slavo panu Milibandovi. Děkuji za opravdu zajímavé otázky. které zároveň představují asi ty největší výzvy v rámci legislativního procesu. Já se budu snažit odpovědět po pořadě. Nejprve pan Coelho. Mě obvinili z celé řady věcí, ale většinou tedy mě nenazývají konzervativcem. Říkal jste, jestli těch 108 tisíc ročně pro Evropskou unii není příliš opatrný odhad. Já myslím, že je to realistické, protože přejít z 9 tisíc na 109 tisíc ročně se vyžádá velké úsilí já bych tedy řekl, že neřekl bych tedy, že těch 108 tisíc je minimum, ale vzhledem k tomu, že OSN odhaduje uprchlické toky na 1,2 milionu za posledních pět let, pak tedy těch 100 tisíc je eh, jaksi realistický základ a můžeme potom apelovat na Spojené státy, aby eh, tedy odpověděli ve stejném duchu. Já si myslím, že je to realistický odhad, alespoň z naší strany, protože je nám jasné, že vy se snažíte vytvořit něco nového. A na to vlastně navazuje poslední otázka, pokud jde o úlohu, kterou hrají země Perského zálivu. Mezinárodní čísla ukazují, že země Perského zálivu nepřijali žádného uprchlíka, vzhledem k tomu, že nejsou signatáři Ženevské konvence ani žádné jiné úmluvy o uprchlících. Přesto však v zemích, jako je Saudská Arábie a Spojené Emiráty, žije spousta Syřanů a já si myslím, že tyto země by se měly stát signatáři mezinárodních konvencí, přistoupit k ním urychleně a i když tady ten hlavní počet Syřanů v Saudské Arábii a v Emirátech žijí jako migranti, nikoli jako uprchlíci, přesto by, to měli, přesto by tedy tyto země měly ratifikovat dohody. A máme-li zachovat tedy integritu definice toho, kdo je to uprchlík, kdo je to žadatel o azyl a celého toho systému, tedy podle těch eh, mezinárodních úmluv z let 1951 a 1958 je důležité si uvědomit, že práva, která jsme tehdy zakotvili, byla tvrdě vydobytá a zaslouží si, aby byla zachována, protože eh, tedy ale zároveň rozlišovat lidi, kteří utíkají, aby se zachránili holý život a lidi, lidé, lidi kteří utíkají, aby si zlepšili životní podmínky. Vy jste se ptali, jaká je, jak, jak tedy nejefektivněji postupovat v zemích původu. Zpráva so hovoří o situaci žadatelů o azyl, kteří jsou nyní v Řecku a to, jak jsou jejich žádosti zpracovávány, anebo taky ne. My nyní tedy působíme v Řecku, kde distribuujeme vodu a další humanitární pomoc a máme tedy velmi konkrétní představy o tom, že je také třeba získat víc právníků, tlumočníků, odborníků na proces screeningu vzhledem k tomu, že nyní je tam zhruba 50 tisíc. A pokud jde o přístup k uprchlíkům zemi původu, tady, eh, tady už máme rozsáhlé zkušenosti. UNHCR provádí screening celých skupin obyvatel a kanadská vláda na konci minulého roku tedy eh, poté, co přivítala 25 tisíc syrských uprchlíků za rok a zpracovala to tedy během devíti měsíců, se opírala také o ten model UNHCR. To znamená, že existují, existují určité zkušenosti a je možné odstranit překážky v systému. Vy jste se tedy ptali na statut uprchlíků bez státní příslušnosti, k tomu já bohužel tedy v tuto chvíli nemůžu nic zásadního říct. Pokud však jde o mladistvé bez doprovodu, na které jste se také ptali, my si myslíme, že to je tedy skandální v této době. A, to, a i tedy v tom a, táboře v Kalé je 900 dětí v tuto chvíli. E, někteří z nich, e, zhruba 500, získalo právo přístupu do Spojeného království, ale ještě se jim tam nepodařilo dorazit. A abychom se dobře postarali o tuto skupinu obyvatel, je naprosto nezbytné, máme-li zachovat alespoň zdání toho, že respektujeme základní evropské hodnoty. A konečně poslední otázka, paní Sipl, to se tady týká spíše politického aspektu celé věci. Já mám chuť říct, že kdybych byl lepší politik, nemusel bych dělat tuhle práci, kterou dělám v tuhle chvíli. Takže asi nejsem tou nejlepší osobou, která by měla radit v politice. Nicméně, a to souvisí také s tím, na co se ptala Malin Björk. Vy jste se eh, ptala, jak to vlastně formulovat pozitivně. Z praktického pohledu si myslím, že úplně nejvíce vyplatí dát eh, těm uprchlíkům příležitost, aby se sami postavili na nohy a také jim dát hlas. Je evidentní, že tedy ty nejpřesvědčivější příběhy jsou příběhy lidí, kteří eh, uprchli, aby zachránili vlastní životy. A to je asi nejzásadnější na té práci, kterou děláme v Evropě a vůbec po celém světě. A ze včerejšího večera eh, z jednání vyplynulo, že 36 států Unie v USA eh, tedy není ochotno přijímat uprchlíky. A největší opozice vůči přesídlování eh, jen tedy se rekrutuje z řad starostů, eh, právě tedy z těch států Unie, které nejsou ochotny přijímat uprchlíky, přičemž například starosta Dallasu eh, se tedy vyjádřil naopak v tom smyslu, že eh, přežití závisí na integraci eh, nových lidí. Pokud bude Evropa nadále řešit pouze symptomy uprchlické krize, tak neuspěje. Je důležité tento problém řešit už v jeho zárodku. Samozřejmě ty eh, příčiny se liší. Afghánistán, Somálsko je v jiné situaci než eh, Sýrie. Nicméně já tedy obhajuji myšlenku, že je nezbytné jednat se zeměmi, jako je Turecko, Jordánsko, a to i v situaci, kdy tedy uprchlíci připlouvají k našim dveřím, nejenom z praktického hlediska, ale také z politického hlediska. Tedy mám-li okomentovat dohodu s Tureckem, tak musím říci, že efektivní turecké snahy potírat pašování lidí jsou ve prospěch obou stran, tedy Evropy i Turecka. A za druhé, platíme cenu za těch pět nebo šest let, kdy Evropa a Turecko se jen obcházeli po špičkách a skutečně tedy neřešili problémy. Jediný způsob, jak organizovat přesídlování, je nahradit uprchlíky eh, z Turecka těmi, kteří, kteří jsou v Turecku, těmi, kteří se navracejí. Nicméně my si myslíme, že Turecko tedy se nachází téměř v situaci humanitární krize, protože eh, na území Turecka žije 2,7 milionů uprchlíků a to je také třeba řešit. A tím se vlastně vracím k odpovědi na první otázku. Eh, nestačí řešit jen ty příznaky, je třeba řešit problém přímo u zdroje. Thank you very much, David. Děkuji, Davide. Ten potlesk, myslím, odpovídá kvality kvalitě debaty. Já bych rád poděkoval kolegům za jejich otázky. Následně tedy budeme probírat unijní rámec pro přesídlování, to znamená, že vaše vystoupení bylo velmi užitečné. A samozřejmě tedy Víme, že pracujete intenzivně v New Yorku, že také pracujete intenzivně s delegací z Jordánska a Turecka a my tedy se těšíme na další spolupráci nad problematikou uprchlickou. Já vám tedy děkuji, že jste se dnes dostavil, děkuji také kolegům za to, že se zapojili do debaty. Colleagues, we, uh, kolegové, a nyní přecházíme k bodu 4 našeho programu. A tím je Evropský rámec pro přesídlování, prezentace komise. Komise naváže na tedy předchozí bod programu, představí tím svůj program pro přesídlování a revizi nařízení 0225 2016, kterým se kladou základy společného evropského systému azylového řízení pro území celé Evropské unie. V roce 2000 2009 komise už zveřejnila hlavní směry pro politiku pro přesídlování a, v roce 20, a vydala svá doporučení. V roce 2015 následně tedy bylo eh, schváleno eh, schéma přesídlování, včetně konkrétních čísel, pokud jde o 22 500 osob, které potřebují statut ochrany. Nicméně doposud podle tedy té páté zprávy o přesídlování se podařilo přesídlit je něco přes 8 000 uprchlíků. To znamená, že se nám nepodařilo tento cíl naplnit ani z půlky a nějak jsme významně nepřispěli k řešení tohoto problému skutečně efektivní fungování schématu přesídlování je naprosto nezbytné pro další práci a to je také důvod, proč jsme dali toto téma na bod jednání a já nyní dám slovo panu Nilsnovi a následně zpravodajce paní Malinbjerg. Děkuji, pane předsedo. je mi potěšením, že mám příležitost představit vám tuto zprávu, kterou, jak víte, díky které se tedy stává přesídlování a jednou ze strukturálních opěr našeho systému přístupu k uprchlíkům. Tento návrh má tři cíle. Za prvé otevřít legální a bezpečné cesty pro uprchlíky, tak za druhé eh, regulovat eh, ty eh, řádné uprchlické toky a za třetí přispět k mezinárodním aktivitám na tomto poli, například tedy přistoupit k iniciativám OSN. Hlavní komponenty tohoto rámce se opírají o dva pilíře. Za prvé dohoda o ročním plánu přesídlování za celou Unii, která bude obsahovat celkový počet uprchlíků, které je třeba přesídlit v daném roce, včetně tedy konkrétních kvót pro členské státy a také stanovení hlavních geografických priorit, tedy na které země a regiony bude to přesídlení především zaměřeno. Tento plán by měl být implementován prostřednictvím jednoho či více konkrétních eh, postupů specifických pro danou zemi nebo region, případně určitou konkrétní eh, skupinu obyvatel. Pokud jde o postup, jak tedy to celé bude fungovat, rok předem než tady bude finalizován tento plán přesídlování, začne proces konzultací na úrovni eh, výboru pro přesídlení na vysoké úrovni, eh, ve kterém budou zástupci Evropského parlamentu, UNHCR, Evropské komise a EON. Eh, na půdě tohoto výboru se povede diskuze o tom, jaký počet lidí je třeba přesídlit, jaké jsou naše priority, na co se zaměřit. Na základě výstupu z těchto konzultací potom komise doporučí radě přijmout konkrétní rozhodnutí, kterým se přesně stanoví počty na daný rok a také geografické priority pro přesídlení. My jsme se rozhodli jít cestou prováděcích aktů, protože je to opodstatněné porovnání tedy s účinností prostého rozhodnutí komise. Na tomto základě tedy bude vypracován plán, priority, čísla a komise také předloží tedy návrh čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie na daný rok, tak abychom měli k dispozici potřebné prostředky na výdaje spojené s přesídlením. A oba tedy postupy, čili uvolnění prostředků z rozpočtu a také příprava plánu poběží paralelně. A konečně také budou přijata prováděcí rozhodnutí ke každému tomu konkrétnímu eh, postupu přes programu přesídlení. Může to být jeden, může jich být sedm ale vždy tedy to bude cílené na určitou konkrétní zemi, konkrétní schéma pro daný rok. A dejme tomu tedy, že budeme mít tři prioritní eh, země, tři prioritní regiony, znamená to tedy tři samostatné plány pro přesídlování, protože nám to umožňuje tedy konkrétně se přizpůsobovat eh, praxi a potřebám každý rok. V rámci přípravy plánu a následně tedy také provádění tohoto plánu je třeba vzít v úvahu několik faktorů, včetně počet, počtu osob, které se zaslouží statut uprchlíka v daném regionu, dané zemi. Tady chceme tedy zajít trošku dál, než, eh, nebo tedy mít širší pojetí, než je tradiční definice osoby, a která si zaslouží statut mezinárodní ochrany. A také samozřejmě budeme hledat komplementaritu s našeho, našich snah, tedy ve srovnání, a, a sladit to s potřebami země, ve které nyní žadatel o azyl je. Budeme tedy spolupracovat s třetími zeměmi, bereme v úvahu i to, zdali tato třetí země je ochotna, případně konkrétně i přispívá k snížení počtu uprchlíků, kteří proudí do Evropy. To znamená, ale je třeba říci, že tyto faktory se tedy mění. Ne, každý, ne každé to schéma, každý ten plán bude obsahovat i vyhodnocení ochoty třetí země. To prostě budeme řešit případ od případu ve chvíli, kdy budeme připravovat konkrétní plán. A konečně tento návrh také předjímá z zavedení určitých společných postupů a kritérií, která budou následně použita v tom konkrétním rozhodovacím procesu. To znamená, každá země se rozhodne, jak se bude definovat kandidáty, na základě jakých kritérií bude rozhodovat, jaký statut daná osoba získá bude to vůbec poprvé, co budeme mít tedy formou evropské legislativy, eh, kodifikovány určité principy a postupy. A každý členský stát následně bude odpovědný za rozhodnutí v každém jednotlivém případě. Máme tedy dvě, dva různé postupy. Jednak tedy ten řádný postup, což je tedy ten tradiční postup přesídlování, pokud to tak mohu říct, je to tedy ten poměrně zdlouhavý proces, který doposud členské státy používají, trvá to minimálně jeden, dva roky. Je to však také asi nejdůkladnější eh, proces, který tedy zahrnuje i ověření situace v zemi původu. Druhý postup, který chceme použít, je takzvaný urychlený postup, Tady jsme se inspirovali tím, tedy co už členské státy aplikovaly v Turecku. A také se to již osvědčilo v některých případech. A my tedy předjímáme, že tedy ten urychlený postup by byl navázán na statut dodatečné ochrany. Schéma pro přesídlení tedy také jasně tedy e, se bude jasně opírat o buď jeden nebo druhý postup. A konečně, pokud jde o finanční podporu, předjímáme 10 tisíc, tedy které budou vyplaceny e, jakožto jednorovázová suma každé přesídlené osobě a také tedy nařízení také tedy budeme novelizovat nařízení, které se váže k fondu AMIF, tak abychom mohli používat prostředky z tohoto fondu eh, identifikace, alokace prostředků ke každému tomu schématu eh, přesídlení bude eh, probíhat na bázi řádné rozpočtové procedury. Tím jsem, myslím, pokryl všechny hlavní prvky tohoto návrhu a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. I'm going to go straight to the Děkujeme a rovnou paní zpravodajka, myslím, že většina stínových je zde, nebo alespoň jejich náhradníků, takže nejprve Malen a poté stínový zpravodaj. Děkuji za slovo. A teda bych zahájila své vystoupení tím, že právní cesty pro ochranu těchto lidí jsou naší prioritou. Samozřejmě že to není propojeno pouze s zprávou kolegyně Kiengy o přesidlování, kterou jsme přijali. To přesidlování je samozřejmě jednou z nejlepších cest. Máme zde mnoho programů. UNHCR vede tyto programy. Máme zde úspěšné případy. Je to efektivní a rychlé. Samozřejmě, že integrace musí být s tím propojená, musí to být plánované, musí to být předvydatelné. Spojené státy 85, pro 85 tisíc lidí ročně přesídlili a myslím si, že je jasné, že EU musí navýšit své úsilí. Pokud chceme přijít s nějakou přidanou hodnotou v rámci tohoto Eh, evropského přesídlování musíme značně navýšit tato čísla, musíme prokázat solidaritu globálního charakteru v této těžké situaci a zároveň musíme zvýšit kvalitu celého procesu přesídlování. Několik členských států má dlouhou historii v této oblasti, obrovské zkušenosti v oblasti přesídlování a úlohou EU je posílit Eh, tyto možnosti členských států a aby se do toho zapojilo čím dál tím více členských států. Proto je jasné, že posídlení úsilí na úrovni EU je zásadní a zároveň na základě konkrétních příkladů z historie národní programy Um, přesidlování um, a z národních programů přesidlování mám určité výhrady vůči vašemu návrhu. Nebudu zacházet do podrobností, dovolím si zdůraznit pouze několik um, problematických oblastí. První záležitost, taková nejasnější komise, hovoří o tom, že bychom na to měli nahlížet jakožto součást širší evropské politiky v oblasti řízení migraci. Na základě článku 4 Efektivní spolupráce se třetími zeměmi v řízení hranic eh, je důležitá pro naše rozhodnutí, zda dojde k přesídlení nebo ne. To znamená, že takto to je kodifikováno v naší legislativě a myslím si, že právě proto kritizujeme um, ten díl s Tureckem. Nám se nelíbí tento díl a není to cesta vpřed. To bych ráda zdůraznila jsem ochotná spolupracovat se všemi v Evropském parlamentu a zároveň i na radě eh, k vytvoření jiného rámce. Bylo jste zdůrazněno i eh, panem Milibendem a jinými aktéry, že toto je skutečně problematický díl. Sjednocování rodin, to je další problém. Vy eh, to tam zmiňujete jakožto nárok na přesidlování, ovšem my máme EU legislativu, která to pokrývá. Pokud to takto existuje, a řekněme, že, budeme, že splníme těch 20 tisíc pro přesídlování, to by vlastně nebylo dostačující ani pro to sjednocení rodin, toto číslo. Čili nemusíme platit eh, zemím 10 tisíc za implementaci něčeho, co již existuje. To opravdu není akceptovatelné. Měli bychom požadovat, aby členské státy prostě implementovaly stávající legislativu. Pokud jde o ta kritéria zranitelnosti, je to na základě kritérií UNHCR, ale jsou tam i socioekonomické aspekty. Vy jste se o tom zmínili interně. Vysídlení lidé například. Ráda bych řekla, že já to podporuji, ano, rozšíření této skupiny lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ale myslím si, že by zde mělo být větší kontrola migrace a kontrola hranic, tak to aspoň navrhujete, a ne se dívat, ne eh, vzít v, pot, v potaz um, skutečné potřeby. Proto bych se ráda zeptala, jaké jsou ty socioekonomické uh, aspekty zranitelnosti. Tento návrh penalizuje um, lidi na základě článku 6 ti, kteří prchají před konfliktem, údajně by mohli být postiženi pěti lety pětiletým zákazem do jakéhokoliv eh, přesidlo, programu přesídlení. Já si myslím, že tento způsob trestání není vhodný a pokud jeden členský stát odmítne konkrétního člověka na přesídlení, tak všechny ostatní by měli postupovat stejně. Na základě UNHCR Například mohu říct, že členský stát by měl mít možnost eh, eh, přesídlit nám člověka do jiné země. A pokud je o strukturu celé organizace, Evropská iniciativa chce navýšit roli evropských aktérů. Ovšem obávám se, že UNHCR, který je hlavním hráčem v tomto programu, nehraje klíčovou roli. Myslím si, že by měli hrát zásadní roli. Tak to jsem to aspoň vycítila i z národních eh, požadavků. Neměli bychom duplikovat eh, aktivity UNHCR tam, kde dělají, odvádějí úžasnou práci. To je nesmysl. Zároveň se chci zeptat, jakým způsobem bude tento program eh, doplňovat a ne vytěsňovat národní programy. V 31. v úvodním ustanovení se hovoří o tom, že to nemá dopad na národní programy jednotlivých členských států, všem já si myslím, že to bude mít dopad. Obávám se, že stávající národní programy budou jaksi zahrnuty do evropského rámce a tím se sníží počet přesídlených lidí. Takže ráda si vyslechnu ze strany stínových zpravodajů, jejich poznámky. Nesmíme ale zapomínat na to, že my musíme navýšit počet těchto lidí, zlepšit kvalitu, zlepšit tento proces a prokázat globální solidaritu. To by měl být úkol našeho rámce a bohužel tyto úkoly zde nevidím naplněny. Nemůžeme naši spolupráci na evropské úrovni ještě více se odklánět do humanitárních činů a solidarity. Musíme opravdu solidaritu navýšit, posílit a zajistit eh, individuální ochranu. To je naše priorita. Čili původní analýza jednotlivých subjektů, kterým jsem naslouchala, kteří jsou aktivní v této oblasti, sdílí moje obavy. Já zahrnu tyto klíčové aktéry do celého procesu a zajistím zlepšení, budu se snažit o zlepšení celého procesu. Budu spolupracovat s Radou na zlepšení textu, ale především bych ráda spolupracovala se stínovými na vylepšení celého textu a nyní bych se vás ráda vyslechla. Děkuji. Děkujeme, říkal pan předseda. Mám zde dlouhý seznam nejprve pan Diaz de Meira z IPP, který zde není, takže Kita Píry, která zastupuje SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych eh, začala tam, kde zpravodajka skončila. Ano, je to dlouhodobá odpověď na problematiku uprchlíků humánním způsobem, bez ohledu na výzvy, kterým v EU čelíme, počet asilantů v loňském roce, počet přesídlených je trapně nízký. Jeden z příkladů e- je EU deal s Tureckem, přesidlování je klíčovou záležitostí. Ovšem za šest měsíců jsme poskytli pouze jednomu tisíci uprchlíků bezpečnou cestu do Evropy. A no, nyní komise přichází s nařízením v této oblasti. Já se ovšem ptám, zda tento návrh skutečně navýší počet přesídlených těch nejzranitelnějších a jejich přesídlení do Evropy. To je klíčová otázka. Pokud odpověď zní ne, tak proč vůbec se zabýváme tímto návrhem? A i když tyto e, čísla nejsou zmíněna v návrhu, pochopila jsem to správně, že pokud z EMIF rozpočtu, pokud tento rozpočet nebude navýšený, a za každou přesídlenou osobu daná země získá 10 000 eur, tak v podstatě tam bude nějaký strop asi v rámci tohoto návrhu. Ráda bych si vyslechla eh, ze strany komise to číslo, jaký je to strop. Nebo potřebujeme teda nějak nějaké nové nařízení nebo možná větší rozpočet, aby členské státy začaly využívat tento rozpočet pro přesídlené osoby? Další otázka. Ráda bych, aby Evropský parlament měl standardní operační postupy k dispozici, které se týkají eh, hlavních směrů přesidlování včetně prohlášení z Turec, eh, které se týká Turecka. Já jsem to zaslala komisaři Avranopoulosi písemně a řekl mi, že v podstatě tyto standardní operační postupy nemohou sdílet s parlamentem. Zde v tomto návrhu je to ale zmíněno, a proto si myslím, že je jasné, že tyto procesy, standardní procesy by měly být sdíleny s Evropským parlamentem, abychom měli možnost se na to velice podrobně podívat, na toto nařízení. A dále, občanská společnost, jak ji zapojit aktivně do tohoto procesu? Neviděla jsem v rámci tohoto návrhu jasnou roli této společnosti. A zásadní otázka je, proč propojit přesidlování zranitelných uprchlíků do těch zemí, kde se zabraňuje eh, legálnímu vstupu do EU. Proč nevyužíváme humanitárních nástrojů, které by zabránily nezákonné migraci. Ehm, to, tato hrozná situace těchto lidí by neměla být ehm, nějakým způsobem spojována s kontrolami na hranicích ehm, v jednotlivých zemích. Proto se chci zeptat, za tento návrh komise skutečně se snaží vůbec o navýšení počtu přesídlených Evropy. Pokud tomu tak není, tak upřímně řešeno, opravdu nevidím smysl tohoto nařízení. Děkujeme. Katie? Nyní další stínový zpravodajové za ALDE. To je Gérard Depré, který zastoupí Louis A Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já nejsem stínovým zpravodajem je to Louis Michel, který je stínovým zpravodajem, takže jestli dovolíte, já pouze přečtu to, co chtěl um, přednést pan Michel. Měli kolegové, nejprve bych rád poděkoval naši zpravodajce paní Bjork. A Zároveň je nesmírně rád pan Michel, že s ním mohou spolupracovat a s ostatními stěnovými zpravodaji. Těším se, že konečně otevřeme zákonné cesty migraci do Evropy Evropy a že tento návrh představuje první alternativu těm nebezpečným cestám, eh, smrtelným přechodům do Evropy. Tento mechanismus by měl být důležitou reakci na řešení migračních toků, které byly často chaotické. Zároveň by to měla být důvěryhodná alternativa pro pašeráky, kteří zneužívají lidské bytosti. Návrh komise ovšem eh, představuje určitá omezení, některé prvky taky v podstatě neumožní eh, rozvoj tohoto eh, mechanismu. Nechci zacházet do podrobných oblastí tohoto návrhu, pouze dovolte tři konstatování. První, vidím zde marginální roli, kterou bude hrát nová Evropská agentura pro migraci. To mě eh, překvapuje, jelikož je to evropská výzva, evropský problém a právě proto bychom měli okamžitě mít k dispozici určitou dynamiku evropského charakteru a tato agentura právě proto musí být zásadním hráčem celém procesu. Druhá poznámka. Pokud jde o rozhodnutí rady. Oni v podstatě vlastně rozhodli určitých krocích bez eh, schválení Evropského parlamentu a proto se ptám, kde je legitimita této evropské politiky. A třetí poznámka. Obávám se, že těch 10 tisíc eh, z fondu AMI nebude stačit členským státům, aby využili tento mechanismus dlouhodobého pohledu, protože opravdu jsme nesmírně omezení v rámci víceletého finančního rámce v Evropské unii. A pokud jde o tu obálku pro eh, přesidlování v rámci fondu v, předpokládá v rámci této oblasti 360 tisíc, 360 eh, eh, tisíc, což hm, představuje pouze 36 tisíc přesídlených lidí. Co je nedostatečné. A úplně na závěr říká pan Michel, že bychom měli být ambicioznější a reagovat ambiciozním způsobem na tuto uprchlickou krizi. A úplně eh, osobně dovolte dvě otázky na komisi. První otázka ty finanční, eh, finanční omezení v rámci obálky a v víceletého finančního rámce. To první otázka. Není mm, podle vašeho názoru důležité do budoucna vytvořit určitý specifický konkrétní fond, který by umožnil financovat programy přesidlování uprchlíků a jestli dovolíte jeden návrh, vidím, že tom dalším eh, textu komise se hovoří o zdaňování zemí, které odmítnou kvóty podle návrhu Evropské komise. Eh, tyto pokuty, pokud teda dojde k vytvoření těchto pokut, možná tyto pokuty bychom mohli využít eh, do tohoto fondu, do tohoto nového fondu, specifického fondu. A další otázka, zde se hovoří o, tomto nařízení o tom, že rada se musí každoročně dohodnout na kvótě osob pro přesídlování v eh, tom um, implementačním aktu. Na základě eh, článku 21 eh, by toto mělo spadat do odpovědnosti Evropské komise a pouze v konkrétních případech, odůvodněných případech Eh, je to na odpovědnosti rady, pokud jde o společnou eh, politiku, bezpečnostní politiku. Proto se ptám, zda zde jsme, zde je to založeno na tomto právním základě, nebo, by tam byl, nebo je tam nějaký jiný právní základ. Proto bych se rád zeptal eh, na přesnější objasnění tohoto nařízení a jeho právního základu. Děkuji. Děkujeme. Já ano, ano, já jsem, eh, jak si chyběla mi tam ta forenzní otázka, ale nakonec přece jenom tam zazněla úplně na závěr, takže to jsem velice rád. A nyní za zelené ještě Julie Sargenty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejsem si jistá, zda skutečně jde o program přesidlování nebo spíše nějakou novou legislativu, která by měla opětovně omezit eh, příliv uprchlíků do Evropy, a dokonce přijít s novými podmínkami. Protože to, co zde vidíme na stole, to je návrh, který podle mě nebere v potaz ženevskou definici uprchlíků. Je tam, eh, je tam spojování rodin v případě, kdy kdy evropské občan, evropský občan má, nebo jde o evropského občana, to znamená, že například pokud pokud bych chtěl si přivést o zahraniční manželku či manžela, tak by v podstatě to znamenalo přesidlování a mohli by od naší vlády dostat 10 tisíc eur. Tomu já skutečně nechápu, mm, nerozumím, to si myslím, že není podstatou přesidlování. A zároveň jsou zde osoby se socioekonomickými problémy. Ano, to zní dobře, ale nemyslím si, že by to mělo vyvolat nějaké větší pochopení, eh, porozumění toho, co znamená politický uprchlík. A to, co je ještě horší, je, že to přichází s určitými podmínkami. Třetí země s uprchlíky, kteří mají právo na přesídlení v jejich zemi, se mohou přesídlit do Evropy pouze pokud budou uh, s readmisní dohodou. Nevíme, o které regiony eh, jde, spíše se spoleháme na implementační akt eh, rady a její stanovení toho, které regiony budou spadat do této kategorie a my to využijeme v rámci naší obecné politiky, zahraniční politiky. Není zde minimum, je zde maximum, aniž bychom, poch, aniž bychom si byli jistí, že tyto země dosáhnou tohoto maxima. Myslím si, že paní Pěry to ještě neřekla, ale tím maximálním maximum je vlastně rozpočet, jež je k dispozici. Já spíše hledám minimum. 14 členských států v současné době již mají takové programy pro eh, přesidlování a 14 nemá tyto programy. Proč? Protože zde neexistuje analýza dopadu, podle mého názoru. Proč se tento návrh nesnaží získat těch dalších 14 zemí? Nesnížíme standardy tímto způsobem pro ty země, které již jsou součástí tohoto programu přesidlování. To je riziko. Mrzí mě, že nás čeká obrovská OSN konference o migračních a uprchlických tocích. Budeme čekat, očekávat závazky pro přesidlování velkého rozsahu. Evropa není na to připravena dokonce zneužíváme tyto politiky pro politiky návratu těchto lidí do svých zemí. To je problematické, protože tento návrh opravdu není humanitárního charakteru. Já jsem ochotna pomoci zpravodajce, ovšem netěším se na trialog. Děkuji. Děkuji. Stínovou zpravodajte EDD, pan Koro. Děkuji. My podpoříme evropský program eh, přesídlování a legálního přístupu do Evropy, což je základní možnost mm, mm, aplikaci na tisíce těch, kteří byli přesídleni. To je příležitost pro členské státy a um, možnost participovat se v rámci širšího rámce v Evropě. A však co se týče evropského rámce, tak tady máme určité pochybnosti, jak to komise chce implementovat. Mm, ono se to nepoužívá principiálně i jako nástroj na řízení migračních toků. No by to mohlo mít dokonce opačný efekt, než um, co je žádoucí. Um, není nárůst počtu lidí, kteří budou přesídlování, jsou tam dokonce omezení. Když se podíváme na ty limity, eh, na sjednocování robin a podobně, tak to nebude stačit. Také je důležité Eh, poskytnout dodatečnou podporu v rámci tohoto programu a redukovat mm, mm, také nebezpečí, před kterým lidé utíkají. Vytvořit takový mm, mm, kruh, kde by se stále, nebo spirálu, kde by se toho účastnilo stále více lidí té spolupráce. Nemělo by to být založeno na tom, zda EU má nebo nemá dohodu s jednotlivými zeměmi. E, to e, není základ e, pro to, jak definovat prioritní zemí, ze kterých budou mít lidé přístup. Další dám slovo kolegům ke stručnému komentáři. Začne paní Gomez. Já sdílím obavy některých kolegů, konkrétně zpravodaje, um, ohledně toho, jak prázdný je humanitární účel um, kdy um, vlastně to přesídlování bude podmínkou eh, existence ochrany hranic třetích zemí. To je ten příklad je toho trastového fondu, který se používal Eh, velké částky zemím, kterým už platíme v rámci rozvoje, za účelem, aby zabránili lidem, aby přicházeli, když ten režim je vlastně producentem uprchlíků. A mám na mysli ty opět, kterou eh, vlastně zabíjí lidi, vlastní lidi, ten režim. toto je snaha kodifikovat ten, tu dohodu mezi EU a Tureckem, dělat z toho evropské právo. A vlastně to maří ten humanitární záměr. Proč komise se raději nepoučí z toho, jak stávající proces přesídlování nefunguje, tak jak by měl? jmenovitě nejenom z třetích zemí do EU, přes UNHCR, ale mezi členskými státy. Je to přes rozhodnutí, která padla, i přes to, že jsme v nouzové situaci. A já nemluvím ani o evropských členských zemích, kde jedna z nich odmítá přijímat prchlíky. Já mám na mysli Řecko a Portugalsko, kde od dubna Eh, jsme pracovali na lidech ve velice eh, zranitelném postavení, kteří ještě nepřichází do Portugalska, Řecka. Proč komise nezajistí, aby to fungovalo? Portugalsko je jedna z eh, zemí, která je připravena je přijmout. Víme, kde jsou, kdo jsou a tak. Nechápu, proč komise se nepoučí z toho. Eh, péče o mladistvé bez doprovodu, když jich tolik zmizelo, což má obrovské dopady, včetně, na, včetně bezpečnostní. Sjednocování rodu, rodin nefunguje. Členské státy ale, a já dostávám informace, že Irsko nedávno požádalo o deset křesťanských rodin ze Sýrie, z Řecka, Tady bychom potřebovali, jako si řekla, to není možné, to je protiprávní. To by mělo být eh, součástí právních dokumentů, které máme schválit. Jaká, jakou přidanou hodnotu má tento text? ke zlepšení bezpečných legálních cest do EU. Kde je ta přidaná hodnota? Je to všechno v rukou UNHCR a členské státy to buď akceptují, nebo nebo jaká je přidaná hodnota? Jak tedy zlepšit um, ty mm, legální cesty? Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Já mám dvě otázky. Jedna se týká časových rámců. Mm, vyvíjí se nějaké úsilí pomocí digitálních technologií a podobně, aby byl rychlejší proces registrace, integrace, přístupu k pracovním trhům a podobně. V některých zemích jsou dobré příklady, například v Švédsku, jinde, ale potřebujeme, aby to bylo všude, v celé EU. By se měly používat i nejefektivnější cesty. Další otázka. Hlavní problém je přístup na trhy práce. Jak v tomto novém plánu je zajištěn přístup na trh práce? My jsme mluvili o programech, kde e, eh, mm, zaměstnavatele jaksi nemají velký zájem u lidi, kteří mohou pracovat jenom krátkodobě. Training, e, eh, školení není efektivní. To je ne- klíčové. Další otázka je, těch 10 tisíc, co s tím členské státy mohou dělat? Jsou nějaké kontroly? Jaká pravidla kontroly práce obcí? Jak mohou obce používat ty peníze? Využívají to, nebo to prostě prochází? Eh, jde to přímo uprchlíkům? Ty obce mají velké eh, obavy. So, eh, oni nesou velkou zátěž školství a podobně. Včera jsme měli schůzi s nevládními organizacemi a ty říkali, že je mm, znepokojuje, že eh, nevládní organizace nejsou konzultovány, se účastní eh, tohoto procesu. A co kdyby obce a nevládní organizace mm, využívaly tyto prostředky? Jak by je využívaly? A děkuji komisi za tuto informaci. Ta myšlenka je dobrá, jak jsem řekla. Můžeme jistě doporučit členským zemím, aby rychleji přijímali uprchlíky a pomáhali. Ale my nemůžeme, protože ten distribuční mechanismus, kterou bychom měli vynucovat, tak proti tomu jsme. Já mám otázky, které již padly, tak je projdu rychle jako kolegyně by chci zeptat na kritéria. Ekonomická zranitelnost, můžete mi říci, co to znamená podrobněji? Dále okolnosti, které vlastně rozhodují o té distribuce. No, my vidíme, jak to bude v těch 27 zemích, které zůstanou, až tohle projde. Mě by zajímalo, co to znamená okolnosti Některé členské státy ani neplní kodenská kritéria, tam by se dalo začít. Já nevím, ehm, kolikrát jsem slyšela od Agny Gomez, ehm, proč neposílat ehm, uprchlíky do Portugalska. My máme 50 tisíc lidí, které bychom rádi poslali ze Švédska do Portugalska. Teď se vrátím ke komisi. Máme málo času, ale je tady velký počet otázek, stínových zpravodajů i kolegů dalších. Já chci dát dostatek času, aby ministr mohl odpovědět. I když má, jsou ještě před ním další jednání. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Dovolte, abych začal otázkou na ta čísla. Je samozřejmé, že my sdílíme mm, celkový cíl parlamentu, totiž zvýšit počet lidí přesídlených do Evropy. To je trend, který chceme vidět. A naše hodnocení je, že teď by nebylo dobré aby Unie legislativně stanovila vysí, vyšší čísla. To není v tuto chvíli dobré. Teď musíme respektovat to, že každý členský stát musí rozhodnout, kolik lidí chce usídlit a rozhodnout o každém individuálním příkladu. Takže žádná čísla v tomto návrhu nejsou. Nicméně věřím, že tento plán přispěje k dosažení toho cíle. Musíte eh, to srovnat s tím, co teď máme. Formálně v podstatě nic. Nic, co by donutilo členské státy znovu jednat o přesídlování, pokud nechtějí. Záleviseli bychom na jejich dobré vůli, aby to, jestli to budou znovu chtít projednat v radě. Pokud ne, tak ne. Pokud bychom něco jako to, je toto prosadili, tak by tam byl alespoň rámec, kde by byl závazek, že každý rok bude plán Unie na přesídlování. Budou tam malá, velká čísla, ale nějaká čísla tam budou. A každý členský stát dostane otázku, kolik přispěje. Tento proces spustí komise, protože my iniciujeme diskusu na úrovni ve vysoké úrovni o odesílání těch počtů. Že se na to nebude moci zapomenout, nebude to být moci zapomenout meteno pod koberec. To je klíčová hodnota toho návrhu pro mě. Současně nemohu slíbit, že ta čísla stoupnou. Ehm, k tomu procesu pan Depre má pravdu. Podle našeho názoru my si myslíme, že toto je jedna z eh, těch specifických eh, okolností, která opravňuje přístup, protože to bude definovat počet lidí, kteří každý členský stát bude přesílet, přijmout na své teritorium, takže ta výjimka je v tomto případě oprávněná. Rozpočtu, tady bylo několik otázek, možná jsem to plně nezachytil. Ne, hm, Máte pravdu v tom, že ano, dostupnost financování potenciálně omezí ta čísla eh, plánu přisídlování, pokud budeme eh, na těch 10 000 euro za na osobu, což děláme teď. To je stejná částka, stejný princip. Současně je na vás, jako rozpočtový orgán, abyste rozhodli, kolik financování bude k dispozici. Pokud budeme optimisté a členské státy se shodnou na velkém počtu lidí, kteří budou příští rok přijímány, tak bude na rozpočtových orgánech, aby dali k dispozici příslušné zdroje, které by odpovídaly těmto počtům. Ehm, tady pak není ehm, žádný program. Ehm, Eh, AMIF nyní funguje jako paušal, takže 10 tisíc jde členským státům, nejsou tam žádné podmínky, žádné co s tím členský stát udělá podmínka, je, aby ten člověk byl přesídel, aby fyzicky eh, přijel do členské země. Takže to, ten, to vlastní přesídlení musí proběhnout. Kritéria. Tady budeme muset dále projednat tu kondicion, otázku kondicionality ze strany komise. Je jasné, že přesídlování by mělo být jedním z potenciálních politik nebo nástrojů, které by mělo být součástí našich vztahů s danou třetí zemí, když budeme jednat o migraci. Já uh, musím zdůraznit, že to není otázka toho, že budeme dělat eh, přesídlení jenom ze zemí, které spolupracují. To není absolutní kritérium. Nemusí to být pro každý program, je to věc, kterou Zohledňujeme případ od případu. Podle země, podle priorit. Také to znamená, že tyto problémy eh, mohou být zapomenuty úplně. To je tedy ta možnost volby ze strany komise, ale je jasné, že to musíme zohledňovat, když budeme rozhodovat o prioritách do budoucna detailům um, sjednocování rodin. Jednak bych zdůraznil, že je to možná tedy právní otázka, ale rodinné vazby, které by měly být řešeny podle tohoto programu, není to též jako um, právo sjednocování rodin. Je to širší, není to stejné. To jsou, eh, jsou lidé, které potřebují ochranu ve třetí zemi, které mají rodinné vazby, na Unii, které by neměly právo na sjednocení rodin, tak třeba by měli právo na přesídlení v rámci tohoto rámce. Někdo by byl třeba měl nárok v, podle, v obou kanálech, ale to nevidím jako problém. Tomu není třeba se nějak vyhýbat. Je možné, ten, eh, to mm, přesídlení by mohlo zajistit rychlejší legální přístup do Evropy. Tady nevidím problém rozšíření eh, působnosti. Proč navrhujeme rozšířit působnost? Um, dále mm, různé mm, vyhnaní obyvatel třeba v rámci Iráku, kteří nemají přístup k základním službám, nemají nárok na tradiční přesídlení, protože jsou ve své vlastní zemi. To je otázka do budoucna. Dále lidé, kteří nesplňují tradiční kritéria UNHCR, nicméně jsou zranitelní socioekonomicky. Zase je dobré to rozšířit, aby to pokrylo všechny uprchlíky, pro které není trvanlivé řešení v zemi, kde jsou, což je skupina, která často jaksi zůstane mimo, pokud neplní tato kritéria. Ehm, hm, vyloučení kandidáta, který třeba odmítl jiný členský stát. To je otázka efektu. Má to být evropský program, evropský proces, takže zase pokud někdo chce přijet krátkodobě do Evropy, má požádáno o krátkodobé výzum ze strany jednoho členského státu, tak by neměl um, získá to vízu tím, že půjde do, na konzulat jiného státu. Pokud to odmítne jeden stát, to ty další. Všechny členské státy by měly aplikovat stejný postup, stejné, se stejným výstupem. Je to evropský program, nikoli kombinace jednotlivých národních. Vlastnímu rozhodovacímu procesu já sdílím názor, že mnoho členských zemí chce pokračovat v tom, že se budou stále opírat o UE, ten návrh je tomu otevřený. My jsme nechtěli jít dvěma směry, členské státy mohou mít různé názory, zda chtějí ten proces dělat sami, anebo to nechat na UNHCR, tu svobodu jim chceme dát. Dále v závislosti na e, třetí zemí, tak i tady vidíme určitou flexibilitu. Pak jsme otevřeni e, možnostem E, e, agentur EASO, kde možnosti jedna ve třetí zemi nejsou dostatečné, bylo by ale možné se zase opřít o tu agenturu, aby pomohla členskému státu s přes, procesem přesídlení. Jedna, země, jedna věc, e, co, jak to bude ve vztahu s národními programy, doplnění kové nebo vedl, na vedlejší koleji, je to otázka, hmm, komplementarity. No ale kdybychom tedy přešli k jednomu evropskému systému, tak není teď vhodná chvíle, abychom členským zemím říkali, že nesmí mít vlastní programy, ale během několika let bychom se chtěli dostat do situace, kdy bude evropský eh, program přesídlování a členské státy, co budou chtít, tedy to, co budou ochotny udělat, tak to půjde do toho jednoho systému, jde do jednotlivých národních to nechceme teď předepisovat, ale do budoucna si to dovedu představit. Eh, omlouvám se za otázky, na které jsem zapomněl. Budeme k dispozici výboru, pomůžeme dále vysvětlovat ten návrh. Děkuji, pane Nilsne. Pokud jde o otázky, na které jste možná zapomněl a eh, kolegové by je mohli položit znova, k tomu musím bohužel říct, že nemáme dost času stínoví zpravodové eh, měli možnost položit své otázky. Spravodaj tedy má nyní možnost se vyjádřit. A tedy bude možné to konzultovat ještě později. Také tedy zanedlouho odcestuje delegace Libe do Libanonu. a tři kolegové ve stejném týdnu také se účastní zasedání OSN na toto téma. Já vám tedy eh, děkuji za pozornost a můžete se těšit brzy na další vývoj. Nyní se dostáváme do bodu 5, eh, což je prezentace Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti. Já mám tu čest vám představit eh, ředitele TMC který odprezentuje zprávu za rok 2016. Kolegové, jste připraveni, zvláště ti z vás, které toto téma zajímá? Pokud ne, tak vás poprosím, abyste tiše opustili místnost. Pan ředitel je připraven přednést svou prezentaci. My ho požádáme, aby nehovořil déle než 10 minut. Následně mu můžete klást otázky. Děkuji, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte poděkovat za to, že jste mě sem pozvali, abych mohl odprezentovat zprávu. A chci vám také poděkovat za to, že projevujete trvalý zájem a podporu naší práci. My vlastně jsme zváni na zasedání vašeho výboru každý rok, abychom odprezentovali zprávu. Chci vám také poděkovat za schválení rozpočtu a některých úprav. A konečně Měli jsme tedy tu čest přivítat delegaci vašeho výboru v červenci a bylo to velmi zajímavé. Já tedy nejprve stručně představím hlavní směry, které jsou obsaženy v této zprávě a také čerstvé informace, pokud jde o implementaci tohoto programu. A poslední připomínka se týká návrhu komise pokud jde o nařízení, kterým se ustavuje EMCDDA. Nejprve mi dovolte zasadit celou zprávu do kontextu. Jde o celý balíček zpráv, které se opírají o různé zdroje informací, včetně tedy té zprávy, která řeší posledních deset let. A ti z vás, kteří pravidelně čtou to, co publikujem. Možná budete trošku zaskočeni tím, že máme tady zprávu o stavu obchodování s drogami, máme zprávu ESPAD, tuto zprávu a tak dále. Já to tedy vysvětlím. Eh, zpráva o eh, trhu s drogami nebo obchodování s drogami je velmi důležitá do detailu popisuje nejnovější vývoj situace, je zpracovávána každé tři roky. Pak tu máme zprávu o trendech, která vychází z analýzy eh, vývoje za posledních deset let, to je tedy ta zpráva, kterou představím dnes, je doplněna o dvě nebo tři další důležité aspekty. Za prvé tedy poprvé vydáváme naše stanovisko k obchodování s drogami na internetu. V červenci jsme vydali nové sdělení eh, k určitým typům prekurzorů a konečně také EMCDDA na základě žádosti členského státu a za podpory komise bude publikovat výsledky posledního průzkumu situace na školách. Tato zpráva bude k dispozici na konci tohoto měsíce. A nyní tedy několik hlavních rysů té zprávy. Ta zpráva je nabitá informacemi, dnes nemáme dost času, proto tedy upozorním jen na něco. Pokud jde o užívání drog, vidíme takovou drobnou změnu v trendech. Roste užívání eh, drog typu MDMB, jako je extáze a podobně, roste také užívání amfetaminu a syntetických opiátů. A údaje o e, prevalenci tedy ukazují i na mírný nárůst užívání e, tradičních typů drog. Pokud jde o vývoj eh, trhu s extází, tedy se substancemi MDMB, a eh, čistota materiál, substancí, které jsou k dispozici, eh, je tedy nesrovnatelně vyšší v porovnání s tím, co bylo k dispozici před 20 lety a tím také roste riziko předávkování a dalších vedlejších účinků. Pokud jde o kanabis, ty národní trendy se liší, ale vidíme také nárůst tedy eh, počtu osob, které hm, potřebují eh, terapii v důsledku užívání drog. A pokud je užití kanabis, eh, tady bych rád řekl, že v poslední době jsme si všimli toho, že substance, tedy, tedy ta ten klasický bylinný eh, obsah eh, a silice v marihuane, že tedy ta koncentrace se zvyšuje, na druhé straně však klesá eh, užívání marihuany jako takové. Tady nejde ani tak o tu koncentraci, ale o to, že se trošku liší účinky a vysoké dávky mohou mít psychotické účinky, ne tedy pro všechny, ne automaticky, ale to riziko tam je. Zatímco tedy užití látek na bázi konopí mají omezený účinek a to je tedy ty také třeba vzít v úvahu ve chvíli, kdy hovoříme o prevenci užívání eh, kanabis v Evropě. Eh, Opiáty nadále představují problém. Takovým novým aspektem je eh, tedy růst užívání syntetických opiátů. My, když jsme tedy jednali v New Yorku na půdě UNGAS na konci týdne vystoupil tedy se svým eh, prohlášením známý eh, hudebník, který tedy, jak všichni vědí, užívá syntetické opiáty. A to je trend, který nabývá na síle. Pozitivním vývojem v Evropě je to, že nemáme žádné metody terapie toho, jak řešit infekční žloutenku, která by vznikla v důsledku užívání drog. V minulosti tedy to riziko infekce bylo 30 a 80 A pokud tyto osoby nejsou ošetřeny, v 20 až 25 případech to může vést vzniku cirhózy a tedy v 10%, případ, 10 případů k rakovině i jater. Což už samozřejmě má své dopady na společnost a také státní rozpočet. Samozřejmě náklady na ošetření eh, jsou vysoké, zdvojnásobily se či strojnásobily, pokud jde o novou generaci léků, kterou nabízejí farmaceutické firmy. Na druhé straně umožňují tuto, mož, tuto chorobu úplně vyléčit. Pokud jde o aktivity agentury, možná si vzpomenete, že 10. září minulý rok mě výkonná rada EMCDDA zvolila jakožto nového ředitele a bylo by pak ctí tedy dostavit se o týden později na slyšení mezi vás. Tehdy jsem vám představil svůj program na půdě agentury a mohu vám říci, že tedy tento program se daří implementovat, přičemž tou klíčovou prioritou pro letošek mimo jiné je konsolidace a posílení práce agentury, včetně tedy eh, provádění interního auditu, což bylo důležité pro Evropský parlament. My jsme dořešili některé otevřené otázky, například deklaraci zájmu, tedy společných zájmů všech zástupců akademické půdy a výkonné rady. A já jsem tedy také zveřejnil za sebe tuto deklaraci, i když jakožto ředitel nemusím. Připravujeme také strategii až do roku 2025. Já doufám, že výkonná rada ji schválí v prosinci. A první zpětná vazba, kterou jsem eh, získal na půdě výkonné rady, byla velmi pozitivní. Přišli jsme také s politikou prevence vzniku podvodů ve spolupráci, s, která tedy byla vypracována ve spolupráci se specializovanou pracovní skupinou a v říjnu tedy všichni, my i vy, obdržíte možnost zaregistrovat se do nového systému včasného varování, které se teraz, který bude zaměřen na kanabioidní produkty. Na internetu je k dispozici spousta informací, ale občas je obtížné odfiltrovat tedy pravdu a fakta, přičemž úkolem naší agentury je poskytovat tedy objektivní, ověřená data a proto také tedy spouštíme tuto službu. A konečně EMCDDA na konci roku 2017 uspořádá konferenci pro zástupce soudních orgánů a vynucovacích orgánů. Konečně vám také chci poděkovat za vaši součinnost e, při snaze novelizovat nařízení, kterým se ustavuje EMCDDA a které umožní, e, tato revize umožní řešit i nové aktuální problémy, jako je tedy například výskyt stále nových a nových psychotropních látek. A při přípravě tohoto návrhu služby, komise a naše agentura úzce spolupracovali. Spolupráce byla úspěšná a my tedy můžeme podpořit myšlenku částečného přeskumu nařízení. Debatovali jsme o tom i s delegací výboru Libe, když nás v červnu navštívila, ale samozřejmě zůstávají tedy otevřené některé otázky do budoucna, například jak by tedy měl být upraven mandát agentury, ale souhlasíme s komisí s tím, že nejprve je třeba konsolidovat eh, práce agentury, tak abychom nepřišli o možnost opírat se o již odvedenou práci, ale je třeba také zaměřit se na nové psychotropní látky a my také vítáme tedy to, že v roce 2018 proběhne celkový přeskum aktivit naší agentury. Já tedy děkuji za vaši podporu. Vím, že návrh na navýšení rozpočtu je tedy relativní relativně nízký. Za prvé musíme být rozumní, takže se budeme držet toho, co nám bylo původně schváleno do roku 2020, ale zůstává otázka, jak se k tomu postavíme v rámci příštích finančních výhledů. Ovšem to je tady ještě před námi. Nejprve musí dojít k revizi mandátu a musíme také tedy ukázat, že se eh, práce naší agentury stále zlepšuje a zároveň chceme mít otevřenou možnost žádat o další fondy, pokud se to ukáže jako nezbytné. Děkujeme. Nevím, zda paní Perine nebo pan Depre ne, pan Depre odchází? Takže bohužel možná to nebude projednáno až takových podrobností, jak bychom si přáli, možná někdo jiný převezme tento dotaz. Nejprve dovolte, abych poděkoval vám i všem kolegům, kteří jsou zapojeni do této eh, aktivity a zároveň i návštěvy, která eh, proběhla v červenci. My se tomu skutečně věnujeme. Ti, kteří zůstali na tuto rozpravu, se tomu věnují a monitorovací centrum samozřejmě je pro nás zásadní, bylo není to úplně nějakým zásadním způsobem zdůrazněno, zdůrazňováno v naší práci, ale je to samozřejmě věc, které se věnujeme, které věnujeme dostatečnou pozornost a jsem rád, že jste zůstali i členové, kteří, kterým toto téma leží na srdci. Pan Coelho bude první, kdo položí dotaz. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu řediteli za kvalitu této zprávy i prezentaci. Jistě víte, že Portugalsko je průkopníkem v této oblasti, pokud jde o boj proti užívání drog a náš přístup je často uplatňován i jinými zeměmi. Ve v vaší zprávě ovšem vidím takové konfliktní trošku informace. Na jedné straně jsou to odhady, které se týkají například eh, stříkaček, počtu těchto stříkaček v Portugalsku jsme jednou ze zemí s nejnižším počtem a zároveň nejmenším počtem HIV. Ovšem, je zde určitý rozpor v těchto otázkách, proto bych se rád zeptal i na statistické informace vaší zprávy. Když jsem si četl vaši zprávu, tak jsem si všiml, že tam není dostatečná informace ohledně konkrétních dat na národní úrovni a proto se ptám, jaká opatření by mohla mít agentura k dispozici, aby získala přístup k těmto národním datům. Děkujeme, Karlosi. Anna Gomeš má slovo. Děkuji. Ráda bych rovněž poděkovala panu Keslovi. Jsem ráda, že je mezi námi. Já jsem <coughs> měla tu čest vést naši delegaci při návštěvě vaší agentury v červenci a skutečně jsme se o vaší agentuře EMCDDA naučili hodně. Především o zásadní roli vaší agentury, expertíze, znalosti, které potřebujeme, abychom umožnili všem našim orgánům činným v trestním řízení provádět efektivní a smysluplné akce. To znamená, aby se nějak, aby nezaostávali za vývojem, za chemickým vývojem této oblasti. Vývoj je, který má takový obrovský dopad na spotřebu a trh s drogami v celé Evropě. V tomto ohledu podporuji to, co, o čem jste se zmínil, tu potřebu revidovat stávající nařízení, ale zároveň konsolidaci vašeho mandátu to si myslím, že je něco, co by mělo nastat a zároveň navýšení rozpočtu, protože ta úroveň odborných znalostí, kterou to vyžaduje, znamená, že musíte mít k dispozici vysoce kvalifikované odborníky, kteří musí mít permanentně aktualizované informace a permanentně mít možnost interakce s orgány činnými v trestním řízení ve všech členských státech a zároveň nejenom v členských státech, ale i třetích zemí. Já si pamatuji účast na delegaci v Číně, myslím, že to bylo loni, kde skutečně i toto bylo vysokou prioritou na našem programu. A správně, protože mnoho těchto různých um, látek, vidíme zde vývoj v syntetických eh, psychotropných látkách nebo těch, které eh, obsahují konopí, přichází z laboratoří z Azie a mnoho z nich přímo z Číny. Myslím si, že vlastně stačí změnit jeden drobný prvek v kompozici dané drogy a už to nebude na seznamu a právě proto my potřebujeme, aby EMCD DA odváděla tuto práci a potřebuje k tomu dostatečné zdroje, to je jasné. A zároveň žádám o větší interakci i s námi, s Evropským parlamentem, aby jsme například řídili nějakým způsobem naše kontakty s Čínou. Číňané uznali, že je to sice realita, ale řekli, v podstatě nám je to jedno, protože to jde na export a vy jste na té druhé straně spotřebitelského spektra, takže tento přístup k tomu měli a my to chceme změnit. A zároveň internet nesmírně napomohl rozšiřování a expanzi exponenciálním charakterem tohoto drogového trhu. Ráda bych připomněla ještě to, že na misi do Lisabonu jsem zjistila ještě jednu věc. Já už jsem se o tom zmínila na jiné rozpravě. A to je to propojení na třetí země, například Jordánsko, to, že došlo k zachycení karga soukromého letadla, které obsahovalo drogu, kterou využívají nejvíc militanti Daesh a patřilo to saudskému princi. Čili díky interakci s vaší organizací získáváme mnoho důležitých informací, nejednou pokud jde o kontrolu této konkrétní oblasti, to znamená konzumace drog, celý trh s drogami, ale je to důležité i pro různé další oblasti našich aktivit, jež mají dopad na bezpečnost. Děkujeme, majte. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo, a ráda bych poděkovala i panu řediteli a zároveň podpořila to, o čemu se zmínili kolegové, souhlasím s většinou toho, o čem se zmínila paní Gomeš. Obávám se, že jsou zde země, které neposkytují dostatek indikátorů a dostatek kvalitních dat. Nebudeme-li tyto data mít, tak je obtížné připravovat jakékoliv politiky a přistoupit k jakýmkoliv řešením. Když eh, něco neplatíte dostatečně, tak vás to bude na konci dne stát mnohem více. A to je relevantní, protože jak víme, tak drogy představuje obrovský problém mezi našimi mladými lidmi a měli bychom k tomu přistupovat s větším entuziasmem. Myslím si, že toto je známka právě kvality vašeho centra. My samozřejmě jsme připraveni pomáhat vám v, jakým, v jakémkoliv úsilí, zvýšit povědomí, ty jednotlivé alerty, potřebujete další zdroje, o tom jsme přesvědčeni, protože nebudete-li mít eh, další zdroje, tak tato zpráva prostě bude pouze nějakou rutinní zprávou. My chceme, aby toto centrum bylo excelentním centrem, aby skutečně tu výjimečnost mohlo implementovat i v reále a samozřejmě otázka interních auditů vstupuje rovněž na scénu. Eh, při řízení eh, institucí vašeho typu v současné době. Proto se ptám, jakým způsobem bychom vám mohli pomoci, kromě teda pouze těch rozpočtových úprav. Děku. Děkujeme, říká pan předseda. Eh, pan Korao má slovo. Děkuji za slovo. Rád bych poděkovala panu Kucelovi za jeho prezentaci. Já jsem byl v Lisabonu v červenci na naší návštěvě a byl jsem jedním z těch, kteří mohli nahlížet na práci vašeho, vaší agentury, vaší organizace. Souhlasím s, s kolegyněmi. Eh, potřebujeme více zdrojů, lepší indikátory a skutečně umožnit, aby vaše práce mm, přinášela ten důležitý prvek do excelentnosti celé činnosti. Dále je to otázka, která se týká konopí, které pokrývá velikou část, velikou porci celého trhu. Možná bychom měli zahájit rozpravu ve Evropském parlamentu o konopí, o válce proti drogám, která je podle mého názoru prozatím selháním. Proto se ptám, zda podle vašeho názoru jsme měli zahájit rozpravu o změně našich politik ohledně konopy a měkkých drog. Zda nenastal čas liberalizovat, legalizovat tyto drogy nebo alespoň nějakým způsobem to vzít v potaz v další činnosti. Děkujeme. Ano, samozřejmě je to to ne, Směrně komplikovaná záležitost, víme, že konopy je několik různých druhů konopy s různým obsahem psychotropních látek, takže to je další záležitost. Nejsou-li další dotazy, poprosíme pana ředitele o odpovědi. Děkuji za odpovědi eh, za otázky a já se budu snažit je nějak propojit, protože některé eh, prvky můžu spojit do jedné odpovědi. Rád bych poděkoval všem členům vašeho výboru, kteří navštívili naše centrum nejenom nyní v červenci, ale i v minulosti, protože kdykoliv máme možnost vysvětlit přidanou hodnotu naší práce, tak je to pro nás důležité a zároveň toto propojení mezi eh, eh, informacemi a podpůrnými akcemi, rozhodnutími, které jsou eh, v srdci aktivit naší agentury. Hlavní otázka se týkala těch indikátorů a dat, eh, která poskytují či neposkytují členské státy. To je taková situace, víte, některé z těch indikátorů se schromažďují periodicky, například různé studie mm, mezi veřejností, no, řekněme, že například z, z některých zemí jsme neměli data protože ta periodicita toho cyklu ne, eh, poskytování informací nekorespondovala s naším cyklem, nebo to někde změnili. Důležitým zneklidňujícím prvkem některých zemí je i situace týkající se národního rozpočtu, nejenom v oblasti veřejného zdraví. Takže to je jeden z možných problémů. Další problém je propojen i s kvalitou dat či informací, pokrytí těchto dat, metodologie, schromažďování těchto dat. A třetí problém je možná vyplývá z toho, že technická studie sice může popsat dostatečně situaci na národní úrovni, ale z technických důvodů ta metodologie prostě nemůže eh, být využitá pro srovnání s jinými zeměmi. A je zde ještě jedna konkrétní věc, která se týká indikátoru do, ehm, na té straně do, na dodávky. I my jsme požádali naše centrum eh, Rádu, Komisi a Europol před několika lety, aby zhodnotili celou tuto situaci, aby přišli s návrhem zlepšení a konsolidace těchto hlavních indikátorů. Stanoviska byla různá. Jednak eh, to bylo ještě před eh, tou velkou ekonomickou krizí v roce 2008 komise a členské státy požadovaly ambiciozně návrh a já si pamatuji, že bývalý ředitel DG pro vnitro zvažoval dodatečný rozpočet pro tuto problematiku, ale po té velké ekonomické krizi, kterou jsme zažili, pokud jde o ty indikátory, stanovisko členských států bylo následující. Ano, my sice s návrhem přijdeme, ale žádné další euro na, na národní úrovni tomu nevěnujeme. Stejná odpověď přišla z evropské úrovně, to znamená, že my s těmi ukazateli, indikátory pracujeme, ale e, že se musíme spolehat pouze na naše zaměstnance EMC, DDA plus několik národních odborníků. Čili ro, rychlost zlepšování těchto ukazatelů není až tak e, rychlá, jak bychom si představovali. Co proto děláme, abychom to zlepšili? V našem přístupu máme tři nebo čtyři um, omezení. Je to podpora, metodologická podpora například při implementaci protokolu na straně členských států. Dále je to dialog. Zde bych rád řekl, že v květnu například jsem využil oficiálního pozvání jednoho členského státu a hodnotil s nimi nedostupnost pro EMCDD, těch národních dat. Eh, dialog byl otevřený a v následujících věcech proběhne technický dialog, eh, kde jim vysvětlíme, jak si myslíme, že, bychom, že bychom to měli eh, mohli zlepšit. Švédsko je další příklad. Pozvali naše zaměstnance, aby jim pomohli pochopit indikátory, které se týkají úmrtnosti v důsledku mm, užívání drog. Čili to je rovněž jedna z důležitých rolí našeho, eh, naší agentury. A my jsme zároveň změnili trochu náš přístup, nemůžeme využívat stejnou metodologii pro ty indikátory, které jsme využívali pro ty klíčové epidemiologické indikátory. Před 25 lety tenkrát jsme měli mnohem více finančních prostředků k dispozici na evropské i národní úrovni. My jsme teda upravili metodologii a vzali tuto novou skutečnost v potaz. A poslední bod před odpovědí panu Korálovi. Já jakožto ředitel naší agentury jsem přesvědčen o tom, že pokud nechceme přijít o podporu a investice členských států, musíme posílit a zviditelnit přidanou hodnotu na národní úrovni. A to je jednou z klíčových priorit naší strategie, kterou nyní připravujeme. A dále je to otázka pana Korao a pana Kuela. Začnu panem Kuelem. nedokážu to úplně nějak vysvětlit, nebudu si zde nic vymýšlet, požádám své spolupracovníky, ale vím, vím, že je tam jeden takový prvek, pokud vím, HIV data o Portugalsku, ta situace, já vím, že to tam bylo velice problematické, to byla historická data, to neznamená, že to riskantní chování je tak důležitým prvkem v celé této statistické záležitosti. Já to ověřím. Pošlu vám písemnou odpověď. To zda teda eh, zavedete program ohledně výměny eh, těch stříkaček, to je důležité, ale zároveň to riskantní chování hraje obrovskou roli. Možná v Portugalsku došlo sice k zlepšení tohoto chování ze strany um, uživatelů drog, na druhé straně ten počet seropozitivních byl stále vysoký. Nevím, ne, nedokážu to nějak vysvětlit zatím. Pošlu vám odpověď. Pane Korel, asi neočekáváte, že řeknu ano nebo ne na vaši otázku. Co vám mohu říci? Já si myslím, že je důležité, aby všechny agentury přišly s neutrální objektivní informací o tom, co se děje v jiných částech světa, především ve Spojených státech a do jiné míry v Uruguayi. Proto vytváříme eh, ten nový systém, který za chvíli zprovozníme, ten systém Aliat. A Evropský parlament, my jsme hovořili v New Yorku v Dubnu, o této problematice, pokud 15 nebo 20 eh, států, Spojených států, mm, bude legalizovat a zákonně produkovat konopí, bude to mít samozřejmě dopad na politickou rozpravu a na různé politické možnosti či řešení nejenom v EU, ale i v EU. V New Yorku v dubnu prezident Kolumbie řekl, že pro něj bylo nesmírně obtížné obtížné ty, kteří pěstují marihuanu eh, v Kolumbii, zatímco v některých státech Spojených států to je povoleno, legální. Zda to bude mít dopad na změnu politik v Evropě, to nevím, to nedokážu říci. Ale samozřejmě my v tom budeme hrát důležitou roli, tak jak jsme to dělali vždycky, poskytovat veškeré informace a pomáhat i vám ve vašich rozprávách v tomto ohledu. Děkuji nám. Já jsem udělal jednu chybu, že jsem se měla nejprve obrátit na komisi. Máme chvilku času. Paní Makové ještě nedorazila. Chcete vyslechnout komisi této věci? Takže velice stručně, tak se omlouvám za nedostatečnou organizaci tady. Děkuji. Já mm, budu ráda prezentovat um, této věci ve výboru Libe a děkuji Libe za organizaci této výměny názorů. Chci říct dvě věci. Jednak, že eh, komisař přijal nový návrh 29.8., což má změnit právní základ agentury, aby tam bylo ustanovení o systému včasného varování a hodnocení rizika, které je tak důležité pro NPS. Jak víte, je to součástí kompromisu, který Libe eh, může podpořit aby se vyřešily problémy v jednání o novém systému NPS. A doufám, že to Libe rychle projedná, že to dostane podporu parlamentu. Důležitá dimenze je finanční komise poprvé za tři roky navrhuje navýšení dotace za, pro EMCDDA asi o jednu miliardu na zbytek, roku součas, na zbytek současné finanční perspektivy. My doufáme, že parlament podpoří, pokud to bude nutné, nutnými pozměňovacími návrhy, jak legislativní eh, věci, tak finanční Další věc se týká eh, mezinárodní dimenze, což je důležité, drogová strategie má jaksi dva pilíře, jednak mezinárodní a jednak v rámci EU. Já e, souhlasím s paní Gomez o význam, na významu Číny, což je partner do budoucna. A je, je to třeba řešit, e, pokud to bude nutné, hodným dialogem. Um, Měli jsme velice obtížné diskuse, co se týkalo například trestu smrti, aplikace trestu smrti na e, drogové zločiny. Nicméně je to země, která má určité charakteristiky, kde by EU měl zájem o dialog pro řešení obtížných problémů. Proto ze strany komise vstupujeme do jednání Mm, s cílem diskutovat NPS, drogové prekurzory. Děkuji za vám za pozornost. Děkuji všem, kdo jste vyslechli tento bod. A Mluvám se, jsem to obrátil. Děkuji vám za zprávu. Byla tady celá řada rozpočtových otázek, které jsme si nezodpověděli do detailů, ale to jsou věci, které můžeme řešit jindy. Děkuji všem účastníkům delegace, kteří přispěli k této práci. Děkuji. Um, Nyní, kolegové, můžeme přejít k poslednímu bodu 6, což je posilování kontrol relevantních databází na externích hranicích. Spravodaj paní Monika Makovej bude prezentovat trialog. Eh, máte slovo? Vážení kolegové, já chci všem, všem připomenout, že toto je návrh jak modifikovat šengenský kodex, um, jak um, systematicky kontrolovat relevantní databáze uh, na externích hranicích, to znamená, se teď týká i občanů EU na vnější hranici EU. Um, to osoby představují hrozbu veřejného pořádku. Eh, nyní vstupujeme do eh, politického trialogu a máme několik politických bodů, kde rada doposud nechtěla vůbec ustoupit a je to blokoční většina, to celá rada. Ty čtyři body jsou jednak derogace cílených kontrol na pozemních eh, hranicích, což bylo v textu komise. Hmm, text přijatý v Libe hmm, toto aplikuje i na eh, vzdušné hranice. Rada chce zachovat text komise, nechce výjimku pro mm, vzdušné hranice nebo letiště proto eh, navrženo šestiměsíční období, kdy všechna letiště tam připraví ta zařízení a jiné výjimky nebudou, kromě tedy pozemní a mořské námořní hranice moře. Další bod. Eh, důvody výjimek z cílených kontrol. Mm, rada chce souhlasí s přístupem komise, což je aplikovat cílené kontroly na základě informací o některých jednotlivcích, kteří, což, bude, což by mělo um, nepřiměřený dopad na provoz, pokud by byl bude takový objem provozu, že by se to nedalo řešit jinak, pak je e, možné přejít k cíleným kontrolám místo systematických, to znamená jenom jednotlivce, o kterých jsou nějaké informace. Ehm, ten přijatý text žádá, aby členské státy aplikovaly cílené kontroly, když se domnívají, že systematické kontroly budou mít nepřiměřený dopad obecně, nejenom na provoz, tedy v jakékoliv situaci. Neznámo v jaké, není to předvídatelné. Poslední bod je konzultace tě relevantním databázím. My jsme Eh, přijali text, který už není eh, reference eh, databází. Rada se řídí návrhem komise, trvá na národních databází jako součástí šengenské databáze, kterou lze konzultovat. Poslední je sunset klauzule. Jsme přijali v Libe pozměňovací návrh, kterým toto nařízení automaticky přestane platit po pěti letech po vstupu v platnost. Rada je proti, silně proti. Vzhledem k těmto problémům jsme dosáhli velice malého pokroku v tom trialogu. už je příliš pozdě zvyšovat bezpečnost, aby ty hranice byly co nejefektivnější. Možná kolegové chtějí něco k tomu říct? Um, Děkuji. Někdo ze stínových zpravodajů si chce vzít slovo? Prosím, máte slovo. Já chci poděkovat paní Makovej za mm, komisi a radě za konstruktivní spolupráci. Již jsme měli několik jednání na technické úrovni, politickém trialogu, během jednání Máme nějaké technické konceptuální eh, otázky jako rozlišování mezi hranicemi, podle kterých by se zavádělo cílené kontroly, používání databází i sunset klauzule. Eh, zaznamenali jsme známky pokroku, nicméně musím zdůraznit, že je potřeba najít konsensuální řešení co nejdříve vzhledem k nedávným teroristickým útokům. Imperativem by měla být bezpečnost občanů a ochrana vnějších hranic. Cílem pro EPP je podpořit interaktivní řešení, které e, eh, možní vstup v platnost v krátké době. Proto potřebujeme konstruktivní reakci. Doufám, že brzy dospějeme k dohodě, která nám pomůže postupovat dál. Děkuji. Thank you very much, Barbara. Any other... Hm, děkuji. Ještě někdo ze stínových zpravodajů nebo kolegů se chce vyjádřit? Pokud ne, děkujeme paní Makovej. Já plně souhlasím s kolegou, že jde o naléhavou věc a myslela jsem si, že se to Původně jsem si myslela, že se to podaří eh, dořešit ještě před letní přestávkou, ale bohužel chyběla, chyběla flexibilita a ochota toto nařízení přijmout. Přitom je tak důležité pro bezpečnost našich občanů. Děkuji velice. Děkujeme za tyto aktuální informace a nyní můžeme přejít k bodu 7 což je Evropská pobřežní a pohraniční stráž. Dívám se významně na koordinátora z řad EPP. Eh, jsi připravena vzít si slovo? Ano, takže to oceňujeme. Pod číslo 7 Evropská pobřežní a pohraniční stráž. Eh, zpravodaj není příp Tomen, zastoupí ho paní Monika Holmajer. Jde o přeskum korigenda k pravidlu 231 jednacího řádu. Možná si kolegové vzpomenou, že tento text jsme odhlasovali na plenárním zasedání v červenci. Nyní řešíme, tedy pokud jde o aktualizaci jednacího řádu, nyní řešíme eh, korrigendum k tomuto jednacímu řádu. Pan Fabrik tady bohužel dnes nemůže být, takže ho zastoupí paní Holmajerová. Vážený pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Artis Pabrix vás pozdravuje, bohužel se nemohl dostavit. A já tady krátce přečtu jeho sdělení. Za prvé by rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, poradcům, sekretariátu a právníkům lingvistům za výbornou práci a rychlost. Všechny oči jsou upřené na nás a my všichni jsme pracovali pod velkým tlakem, tak abychom ten, tuto důležitou legislativu zpracovali včas. Jak víte, 6. července Evropský parlament eh, schválil nařízení k Evropské pobřežní a pohraniční stráži. Bohužel však se hlasovalo o textu, který dohodli na té politické úrovni pouze vyjednávači. To je obvyklý postup tam, kde chybí čas k tomu, aby byl možné provést i právní přeskum. Nicméně na půdě parlamentu právníci lingvisté pracovali usilovně na přeskumu textu tak, aby byl z právního hlediska korektní. Spravodaj je spokojen s prací právníků lingvistů a je přesvědčen, že i to korrigendum je formulováno správně a odpovídá také dosažené politické dohodě. A nyní je na komisi, aby eh, tedy co nejrychleji rozběhla práci, alokovala k tomu všechny nezbytné personální a další zdroje. Takže to je vše, co chtěl říci kolega Pabrix a já chci ještě jednou poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili práce a také sekretariátu. Děkuji, děkuji za to, že jsi dorazila. Kolegové, já musím přečíst následující, aby se to tedy objevilo v záznamu. Pokud tento výbor nevznese žádné námitky, můžeme považovat eh, korrigendum za přijaté, eh, napravilo zjištěné chyby uspokojivým způsobem a bude potom tedy podle pravidla 3, 3, 2, 3, 1, závorka 4 a představeno příští týden na plenárním zasedání. K přijetí by mělo dojít stejný den a zveřejněno by pak mělo být 16. září. To tedy se muselo objevit v záznamu. Ještě jednou děkuji Malice a kolegům. Tím jsme tedy dokončili práci na bodu 7. A nyní bod 8 různé. Pokud nemáte nic do bodu různé, příště se uvidíme od 7 večer 12. září ve Štrasburku na slyšení komisaře zastupujícího Spojené království, pana Juliana Kinga. Děkuji.